So, uh, dear, dear colleagues, uh, unfortunately... Kolegové, náš host eh, se bohužel spozdil. Samozřejmě, kdybychom eh, začínali včas, vždycky to tak děláme, když já předsedám. Ale je eh, teprve u vchodu do budovy, takže ještě 6-7 minut si budeme muset počkat a potom uvidíme, a to samozřejmě znamená, že budeme mít eh, kratší čas na debatu pouze do půl čtvrté, ale v podstatě máte ještě pět minut volna. Cokoliv chcete, si můžete dělat. Please don't smoke in the room.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 Okay, dear colleagues, let's start. I'm... Kolegové, začneme. Jsem eh, rád, že generální témník eh, organizace UNCTAD, pan Mituky, je tady s námi a eh, budeme spolu probírat otázku zpráva o obchodu a rozvoji pro rok 2018. Je to zásadní debata mezi dvěma výbory, to znamená DVA INTA, a proto po mé levici sedí eh, paní Kapare, která předsedá výboru DV. No a my zde budeme spolu předsedat. Pan generální tajemník Eh, nám eh, prezentuje eh, závěry a já musím říct, že všechno, o čem bude hovořit, to je vlastně náš denní chleba tady v tomto výboru. A budeme se zabývat otázkou, jak obchod může napomáhat zaměstnanosti lidským právům, rozvoji rozvojových zemí, tak eh, já to nebudu protahovat, poněvadž času není mnoho a já dám tady přímo eh, slovo eh, paní předsedkyni. Děkuji vám, pane předsedo, budu hovořit finsky, tak prosím, vybavte se sluchátky. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat arvon vieraamme. Olen iloinen voidessani avata tämän yhteisen keskustelun kansainvälisen kaupan. Je mi potěšením, že e, mohu otevřít, mohu zahájit tady tato společnou výměnu názoru obou výborů. E, taky vítám e, pana Muky také generálního tajemníka konference OSN pro obchod a rozvoj. V rozvojem eh, výboru se často zabýváme těmi nejchudšími zeměmi na světě, zeměmi, které eh, často nemají prostředky na to, aby mohly využívat svých zdrojů a využít jejich hodnoty. Pan eh, doktor Kitoji říká, že mezinárodní obchod může pomoci těmto zemím, aby dosáhly cíle udržitelného rozvoje, ale jestliže to má svět garantovat a garantovat to, že nikdo nezůstane stranou, musíme vytvořit eh, vhodné podmínky pro obchod. Světový obchod a globalizace eh, zalepšili eh, příjmovou úroveň a mnoho lidí vytáhli a vysvedli z chudoby. Nicméně problematika eh, světové obcho- světového obchodu a chudoby je eh, komplikovaný. Eh, samozřejmě může obchod napomáhat tedy boje proti chudobě, ale musí to být doprovozeno vhodnou domácí politikou. Jak tedy můžeme takovýto obchod podporovat? My se Mm, nemůžeme zaplést do kompromisu, ale musíme vytvořit situaci, která pomůže všem a e, vytváří e, udržitelné prostředí pro všechny. Pokud se týče obecného systému preferenci GSP, já myslím, že Evropská unie nyní e, nastavila rovnováhu dobře. Mnohé země mají tedy jednostranně Eh, zavedené své eh, cíle, své GSP a eh, také Evropská unie dosáhla do čeho. Je to jak systém Everything But Arms, ale také GSP. A tady vlastně ty nejchudší země mají výhodu z nulových nebo velmi nízkých tarifů, když vyvážejí směrem do Evropy je třeba, aby byly dodržována lidská práva, eh, životní prostředí, zásady ochrany životního prostředí a zásady dobrého vládnutí. Eh, proto eh, to jsou vlastně kritéria, aby mohly tyto země využívat výhod v obchodě. My se snažíme globální obchod utvářet v souhladu s našimi základními a hlavními hodnotami. Já tedy věřím, že o té zprávě Anktat pro 2018 eh, se dozvíme nyní více. Pane Intuji, máte slovo. Eh, děkuji vám, eh, vážení spolupředsedové, dámy a pánové. Tak já jsem se stal tedy jaksi obětí geografického znevýhodnění a proto jsem přijel později. Eh, já bych, eh, eh, pokud dovolíte, vaši spolupředsedové, tak já bych možná hovořil nejenom o tady té naší zprávě, ale možná bych to rozšířil ještě o některé související cíle. Například souvislost mezi rozvojovou a obchodní politikou, výzvy Eh, nových technologií a zejména eh, technologická eh, soutěž, o níž hovoříme jako o technologické studené válce, čili co si po tím máme představit. A samozřejmě k tomu ještě to, co je napsáno v té zprávě. Takže je to zpráva o obchodu a rozvoji pro 2018. Máme tady dvě nebo tři Eh, dva nebo tři závěry. Samozřejmě sledujeme eh, eh, to, jak se svět zotavuje z krize z roku 2008 a nás zajímá také, jak vlastně to zotavení probíhalo Eh, díváme se na ty takzvané soft aspekty, které jsou doprovázeny různým různými typy napětí a k tomu přistupují výzvy digitální ekonomiky. Tak především, jak vyplývá také z řady jiných studií, globální zotavení v minulých let eh, zůstává v poměrně křehkém stavu. Od finanční krize eh, byl eh, úspěch vybředávání z krize eh, víceméně plodem vícestranné spolupráce. Ale máme nyní různé typy napětí, které jakoby potlačují tady ten kolektivní aspekt vyrovnávání se s krizí. A těch výzev je celá řada. Po krizi eh, určité nezbytné zásadní změny, tak aby se mohl uskutečňovat právě eh, ono eh, ekonomické oživení, tak toto se neuskutečnilo. My jsme tady často vycházeli z příliš liberálních eh, názorů, že tady stačí otevřít trhy a tím se vyřeší jak ekonomické, tak politické a sociální problémy. Eh, to nenastalo. To, co skutečně nastalo, je obrovská expanze tvorby bohatství, ale doprovázena velmi chabou distribucí mezi eh, chudými a bohatými zeměmi. Za druhé, do značné míry ehm, my jsme vlastně eh, obchod, nebo obchod začal byl vnímán jako eh, to, co je příčinou eh, tady té špatné distribuce. Lidé přestávají důvěřovat politice, protože politika zdá se, že neřeší jejich problémy. No a eh, bohužel se zejména v bohatých zemích projevuje eh, jakýsi trend, že za nejlepší politiky jsou považováni ty, ti, kteří se prohlašují za nepolitiky tady vzniká jakási nová forma eh, politiky, politiky namířené proti establishmentu. Čili to je fenomén, který eh, je tady součástí politického diskurzu versus tady máme řešení těch globalizačních výzev. Další fenomén, který je tady důležitý v této debatě, a to se týká Eh, těch narůstajících výzev, které čelí VHO, eh, Světová obchodní organizace VTO. VTO, když vznikla, eh, tak obchod byl chápan jako něco, kde se setkávají ti, kteří produkují zboží a Eh, služby a prodávají je jiným zemím. Jenomže eh, došlo k jakési denacionalizaci, eh, technologickému rozvoje. Třeba globální revoluce znamenalo to, že se začala, začaly produkty pohybovat ve velkých kontejnerech a ta produkce je rozdělena na mnoho míst, na mnoho zemí. Když se snažíme o pravidla mezi zeměmi, a třeba když eh, si vezmeme iPhone a přístup na trh. A třeba Amerika vyjednává s Čínou, tak to je celkem eh, zbytečné, protože v Americe eh, iPhone je hodnotou, která vyplývá z duševního vlastnictví, no a Čína tedy vydělává na tom, že ho vyrábí. Takže vlastně té tradiční eh, multilaterální vyjednávání o eh, obchodě se nyní změnilo, vlastně bylo zatlačeno právě tedy eh, tím, že výrobky mají více míst narození, abychom tak řekli. Dále hm, my tedy vidíme, že dochází k dalšímu posunu kdy třeba eh, Amerika nyní snaží, aby se eh, výroba eh, vrátila do Ameriky, což se tedy děje, ale v podstatě je to vnímáno jako zahraniční investice do vlastní firmy. Takže de facto ono to nepomáhá, nemá to ty efekty, které se očekávaly. Často tady se to děje eh, formou investic offshoreových eh, poboček eh, firmy. Takže my vlastně se musíme zaměřit na to, kdo jsou vlastně ti produkující hráči a když to nevystihneme dobře, tak v podstatě ten obchod nepodchytíme. Další věc, vidíme, že Eh, narůstá bohatství, ale mnozí lidé vydělávají pořád stejně. A to je eh, efekt, který, který nazýváme tedy koncentrací bohatství a je to vlastně měřitelné. Eh, Čili my na jedné straně vidíme eh, obrovský eh, růst bohatství, ale na druhé straně spotřebitelé eh, nemají rostoucí tedy kupní sílu. Takže to je špatně pro spotřebitelskou ekonomiku. Jestli se teď mohu zastavit u dalších výzev a sice těch, které souvisí eh, s rostoucí digitální ekonomikou. Já tady mám eh, určitá statická data. My zde máme tady statistiku, eh, která monitoruje vliv obchodní válek na pohyb zboží v globálním měřítku. 2017 až 2018 Eh, tady ukazují, ukazuje dva trendy. Za prvé globálně, v roce 2018 eh, se exportovalo více než kdykoliv eh, předtím v dějinách. Takže tak to je, ale jak to, že máme tedy tak velký narůst exportu a hm, přitom se všichni bojí toho obchodu. Je to tím, že Číňané zvedli export o 40%, poněvadž očekávali eh, bariéry ze strany Spojených států. Protože jestli tedy platíte celo 10%, anebo jestli vám to zvýší na 20-30%, to je velký rozdíl. A s tím souvisí také ti, kteří eh, prodělávají na eh, těchto obchodních válkách. A to jsou dnes azijské země, zejména Jižní Korea a Japonsko. Proč? Protože to jsou země, které nejvíce závisí na Číně. Prostě jejich výroba, největší část jejich výroby je tam skutečně eh, dislokována. Oni se tedy snažili vlastně ty hodnotové řetězce zkrátit, realokovat a tak dále. A ti další, kteří na tom prodělali, to byly Spojené státy a Čína. Eh, největším, největším vítězem eh, největším vítězí jsou Evropská unie, Brazílie a Indie těchto obchodních válek. To, co se Čína snaží dovážet z Ameriky, tak tady je samozřejmě eh, druhým největším odběratelem je Evropská unie. Takže eh, v tom krátkodobém výhledu těmi hlavními vítězy, eh, de facto byly také Brazílie, Argentina, kterým se podařilo sojové boby. Eh, vyvážet do Číny v daleko větší množství než předtím. Pokud se týče eh, firem, eh, které jsou dominantní v globálním obchodě, tak tady máme trend, který zdá se, že se zhoršuje s digitální ekonomikou. Za prvé, digitální platformy jako kooperativní platformy obrovským způsobem rostou a e, nahrazují ty, obvyk, ty tradiční e, obchodní velikány. A za druhé, je zde obrovská koncentrace e, bohatství v těchto digitálních, v těchto digitálních platformách, čili ono to je trošku jinak, než jak to bylo v případě, že se to odehrávalo od těch výrobních a tradičních obchodníků. Takže eh, největších 25 firm na světě jsou právě ty digitální platformy, 14 amerických, 3 EU, 3 Čína a jeden Afrika. Eh, když když se podíváme na, na čísla, tak skutečně eh, třeba Spojené státy jsou daleko větší než eh, třeba Evropa v tomto směru. Nicméně třeba říci, že budoucnost je digitální, ale abychom eh, se vyhnuli chybám globalizace a multilaterálního obchodního systému, musíme zajistit rovný příjem z digitální ekonomiky. Takže tady se tady hovoří o tom, že eh, se, eh, jsou zde eh, určité jaksi výhrady vůči digitální ekonomice lokální a hm, my skutečně můžeme spojit síly a zabránit zcela neregulované digitální ekonomice. Evropská unie eh, se ukázala jako globální lídr, eh, pokud se týče eh, zacházení s těmi elektronickými platformami a Evropa je také lídrem, pokud se týče osvědčených postupů. Jak tedy vyrovnat tady ten pohyb dat a přeshraniční platby a globální integraci a zároveň tedy zodpovědným způsobem chránit zájmy konkurentů a spotřebitelů. Ty výzvy a možnosti eh, budou velice důležité pro nový multilateralismus. To skutečně vyřeší mnohé problémy, včetně narůstající digitální ekonomiku a otázku férové distribuce. Děkuji mnohokrát. A teď nám zbývá trochu času na diskusi. Nyní dostanou slovo poslanci a poslankyně. Maria Mena jako první. Děkuji mnohokrát. Myslím, že v této zprávě máme informace, které by nás měly nutit k tomu, abychom se zamysleli nad svou politikou. Obchod jako nástroj, který může pomoci rozvoji, to je sice hezké, ale má to své podmínky. Musíme se zamýšlet nad nimi ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a ne krátkodobém. Protože pokud to bude v krátkodobém, tak se v podstatě obohatí jenom někteří a vzniknou z toho renty pro druhé. Což se dneska děje. V té zprávě se uvádí, že tak jako v tuto chvíli obchodujeme se svými dnešními modely, náš obchod pouze posiluje zásadní koncentraci nadnárodních společností a rentierů a to spekulací s duševním vlastnictvím a financiarizací průmyslu. A kromě toho také systémem zvláštní ochrany investorů a vytvářením zásadních nerovností ve světě. Takže já už čtyři roky v tomto parlamentu zastávám určitý postoj. Nechci bojovat s obchodem, ale chci bojovat s tím, jak se dnes obchoduje na základě obchodních dohod. A právě z toho důvodu chci říci, že ta, tyto zprávy UNCADu jsou v podstatě uh, chcete-li, Biblí, ze které vycházím ve své politické pozici, kterou zastávám zde ve výboru INTA. Probíhá hyperglobalizace, v rámci které nadnárodní společnosti přibírají zisky. To je také jeden z důvodů, proč eh, prostřednictvím prostřednictvím obchodních dohod chceme podporovat malé a střední podniky a jejich zapojení do těchto obchodních dohod. A je to také důvod, proč jsme chtěli pracovat na kapitolách o trvale udržitelném rozvoji, tedy kapitolách, které berou v úvahu sociální a ekologické normy. Protože pokud chceme, aby se lépe bojovalo proti nerovnosti, tak je potřeba se podívat na sociální a ekologické normy. A ve zprávě se jasně říká, že tak jako se nyní obchoduje, To vedlo k tomu, že v některých místech se posílilo bohatství, ale na druhou stranu se také buď to vytvořily nerovnosti, anebo posílily nerovnosti, které již existovaly. A právě proto dnes v Evropě se tolika lidem nelíbí tyto obchodní dohody, protože prostě mají pocit, že mají přesně ten dopad, o kterém jsem hovořila. Obchod má tvořit bohatství a státy ho mají rozdělit. To je další argument, který se používá. Problém ale je, že to bohatství vzniká ve skupinách, které se vyhýbají placení daně a následně tedy stát nemá možnost rozdělit tento, tuto, eh, toto bohatství. Prostě nemá jak. A ta zpráva, kterou nám předkládáte, nás vlastně tlačí k tomu, abychom používali obchodní zprávy, které by měly být revidovány a obsahovaly doložky proti vyhýbání se placení daní a které mají zajistit, že se budou respektovat sociální a ekologická práva. To je věc, kterou propagujeme v tomto výboru už čtyři roky, ale prostě zjevně liberálové a konzervativci v Evropském parlamentu eh, nás neslyší. Paní Fojbach, prosím. Já herzlich. Děkuji. Děkuji za vaše Sova za vaši přednášku. Já e, na to pohlížím podobně jako Maria Arena. Naprosto souhlasím s vaší analýzou. To je skutečně věc, o kterou se můžeme opřít, když e, hovoříme o obchodní politice. Ráda bych se vrátila k poslednímu bodu, o kterém jste hovořil. To byla ta digitalizace. V případě digitalizace jde o čím dál tím více o tom, kdo má ta data, kde se ta data koncentrují a zase budou koncentrovat na několika málo místech tohoto světa, nebo se nám podaří vytvořit nějakou eh, datovou svrchovanost pro regiony. A pokud eh, skutečně by mělo jít o to, že chceme, aby ty data, ty údaje zůstaly v rukou těch, kterým vlastně patří, tak by mě zajímalo, jak hodnotíte nastávající vyjednávání o elektronickém obchodování, například v rámci VTO? Co můžeme očekávat? Co k tomu můžete říci? Pak máme ještě další problém. Pokud data eh, by měla skutečně zůstat v lokální hm, či regionální majetku, tak musíme říci, že eh, u nás na světě ne všechny země jsou dobrými demokraciemi. A pak máme problém v tom smyslu, že ta data se mohou využít nejenom kvůli tomu, aby podpořili regionální ekonomiku, ale také proto, aby se vyvíjel tlak na lidi. Například, aby se eh, lidé byli takto sledováni. To je rozhodně něco, co je aktuální v mnoha částech tohoto světa. Ptám se tedy, jak můžeme na jedné straně zaručit eh, svobodu internetu a na druhé straně také zajistit, že ta data nebudou používána proti obyvatelstvu. To je, myslím, zásadní velká otázka. A poslední dotaz z mé strany. Hovořili jste o nerovnováze. Tu nerovnováhu, ta existuje nejenom mezi jednotlivými státy, tedy mezi západním světem na jedné straně, na druhé straně mezi rozvojovými zeměmi. Ta nerovnováha je také uvnitř společnosti. Máme ji i u nás v západním světě. Co si o tom myslíte? Například, kdy jde e, o povinnost péče řádného hospodáře pro podniky. My jsme vždy šli cestou dobrovolných dohod, tak, tak to jsme chtěli donutit e, podniky, aby se ujeli péče správného hospodáře, ať už je to v sociálním aspektu, klimatickém či Ekologické, prostě ve všech oblastech. Věříte v to, že stačí zůstat na té dobrovolné úrovni právě, když řešíme otázky digitálního světa a jak o tom diskutujete ve vašich řadách? To by mě velmi zajímalo. Děkuji mnohokrát za vaši zprávu. Helmut Scholz. Děkuji a vítám našeho hosta. I já sleduji a vy sledujete tuto práci UNCTADu a my jsme eh, navštívili UNCTAD na jejich poslední zasedání v Nairobi. Měl bych ve stručnosti pár otázek. Máme nové výzvy v regulační oblasti, především co se týče digitálních platform. A vy jste v této souvislosti hovořil o tom, že tyto firmy se chovají protikonkurenčně. Rozebíral jste motivační pobídky, které existují pro velké firmy a v podstatě se na to dá podívat tak, že si tím jenom rozšiřují svůj trh. A Ekonomické systémy v širším slova smyslu se stávají zranitelnějšími. Stávající globální ekonomický systém, a vy jste k tomu částečně odkazoval, a jeho nové liberální struktury nejsou schopny řešit velké regulační a právnické nebo zákona, zákonodárné výzvy. jsou státy pořád schopny říct nebo ovlivňovat činnost těchto firm? A za druhé, říkal jste, že je potřeba řešit stávající asymetrie na trhu a že si myslíte, že veřejné prostředky by se měly více investovat do internetových digitálních platform. Děkuji také za to, že jste navrhl další strategie pro, pro digitální svět. Například v tom smyslu, že velké firmy, které jsou zodpovědné za koncentraci trhu, by byly považovány za firmy typu utilita. Jestli by to náhodou nebylo v protikladu z postojí k hospodářské soutěže, které v podstatě vznikly v 19. století. Čili vládní zásahy do digitální ekonomiky jsou nebo nejsou ospravedlnitelné vzhledem k tomu, že dochází k hyperglobalizaci ekonomiky. Karolin. Dankeschön. Dankeschön. Děkuji, děkuji za vaši prezentaci, bylo to velmi zajímavé, velmi nám to pomůže a kladu si otázky. Komise hovoří o obchodu pro všechny, ale ten zisk, ten se nedostane ke všem. E, velmi jasně to také vyplývá z vaší zprávy. Bohatí bohatnou a chudí chudnou. Nemůžeme, nemůže to takto jít dál. Musíme z toho vyvodit závěry a podle toho také jednat. A když se dívám na obchodní dohody, které jsme na evropské úrovni uzavřeli v posledních letech, tak nemám pocit, že jdeme správnou cestou. Ty obchodní dohody jsou komplexnější, mají sice dolož kapitolu o udržitelnosti, jsou větší, například se tam hovoří také o boji s korupcí, o lidských právech, také o genderové rovnosti, o boji proti daňovým únikům, o ekologii a právech pracujících. A to vše se odehrává pouze na základě dobrovolnosti našich partnerů. A má otázka, kterou bych vám ráda položila, je toto. Co si myslíte o tom, pokud bychom to doplnili sankcemi, aby to bylo povinné, že bychom to vymáhali? Myslíte si, že bychom pak takto dokázali úspěšně prostřednictvím obchodu zajistit zlepšení situace v těch našich zemích, eh, které jsou našimi obchodními partnery. A další věc, eh, jak posílit malé střední podniky? Z obchodu mají většinou prospěch pouze ty velké nadnárodní koncerny. Digitalizace ale postupuje dál. Pravděpodobně se dostaneme do bodu, kdy budou malé střední podniky potřebovat pomoc. Co navrhujete pro to, aby nebyly vytlačeny na okraj, aby i nadále zůstaly ve hře? Děkuji. Anne-Marie Miner. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji eh, také za vaši prezentaci a zprávu. Zpráva se mi velice líbila, volí takový čerstvý přístup, jiný než to, co zde běžně slýcháváme. Myslím si, že ty, bylo by hodné, aby tato doporučení se využila i u nás na evropské úrovni, ale nejenom v celé Evropské unii, ale měli bychom tento model exportovat také do rozvojových zemí. Velké podniky mají obrovský vliv. A není divu, že Evropská unie má tolik problémů s bankovními institucemi a nadnárodními koncerny. Já se ovšem domnívám, že je škoda, že nás jde tak málo v sále kolegů přítomných poslanců, neboť myslím si, že eh, každý by eh, má možnost se dnes eh, dozvědět mnoho zajímavých věcí, poučit se. Ve vaší zprávě se hovoří o digitálních platformách a o obrovských množstvích dat, které jsou v rukou pouze některých digitálním světě máme relativně málo pravidel a velké podniky vždy toto využijí ku svému prospěchu. Mám otázku. Jakým způsobem bychom mohli vytvořit ochranný rámec pro údaje, který by chránil naše občany, jejich data a který by se opíral o data, která jsou společným statkem a která by také, který by řešil situaci podniků na celosvětové úrovni. Víme, že mnoho zemí, jako například Čína, investuje velké prostředky do inovací a do vývoje nových technologií. Pak jsou zde otázky těch velkých podniků, které dodávají, dostávají dotace prostřednictvím vytváření digitálních infrastruktur, tak aby se mohly rozvíjet v jistých zemích. A pak je zde ještě otázka crowdworkingu, To je velice populární právě v těch digitálních platformách. Na závěr ještě, jakou roli vidíte, co se týče VTO a multilaterálního obchodu. Rád bych věděla, co si o tom myslíte, paní Lola Sanchez. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu Kitujmu, děkuji vám, že jste se dnes dostavil mezi nás. Název vaší zprávy, myslím, říká téměř vše. Moc, platform a chiméra volného obchodu. To je krásný název. Doufala jsem však, že se dnes dostaví na debatu více kolegyň a kolegů. To je také již něco výmluvného samo o sobě. Na straně 96 varujete a říkáte, že země musí být opatrné, neboť eh, ještě dobře nechápeme, jaký dopad mají dohody o elektronickém obchodování a výměně údajů. Pokud eh, si země sami svážou ruce, tak toho budou brzy litovat. A zpráva se také zmiňuje o Marrakeši a o tom, jaký dopad to na země mělo. Já si myslím, že toto srovnání je velice dobré. Proto se ptám, jaké dopady bude mít varování UNCTADu na příští reformu VTO. A ještě další otázka pročítám při vaši zprávu a tam se říká, že svobodný obchod má, či vytvořil jakousi ideologickou cestovní mapu pro rozvojové země a že tím trpí pracující a malé střední podniky, nebo ty velké koncerny soustředují ve svých rukou veškeré zisky. Také jste říkali, že je třeba mít dvě priority. Je třeba vyjednávání propojit eh, s jasným přiznáním plné zaměstnanosti a vyšším platům. A pak je také důležité, aby, mach, eh, aby moc koncernů byla omezena a eh, je rovněž nutné mít takovou politiku, která zejména rozvojovým zemím dovolí, aby se vytvářely své vlastní rámce pro vytváření vlastních politik. Vy samozřejmě jste odpovědná osoba v rámci UNCTADu za tuto zprávu a proto bych se vás ráda zeptala, co si myslíte o obchodních dohodách, které vyjednala Evropská unie zejména během tohoto volebního období? Dnes dopoledne jsme zde na výboru odhlasovali, že opět zahájíme vyjednávání s USA. Takže my v podstatě pouze dále jdeme stejnou cestou vpřed. A ptám se vás, jste přesvědčen o tom, že tento model svobodného obchodu, který se snaží Evropská unie prosazovat všude na světě, máte pocit, že tento model je dobrý, anebo že spíše ještě více k většímu množství sociálních, ekonomických a ekologických katastrof. Děkuji. Děkuji. Ještě se zmíním o tom, co řekla kolegyně. Co můžeme učinit pro to, abychom podpořili malé a střední podniky? Zejména rodinné podniky zde hrají důležitou roli. A v rodinných podnicích jsou to ženy, které zajišťují to, že té rodině v tom podniku, že se jim daří, že se tam dokážou zachovat blahobyt. Vždy to má dvě stránky. Na jednu stranu je jasné, že pokud někdo produkuje více, než sám potřebuje a pak to může sám prodat, tak se samozřejmě tím zvýší jeho příjem a blahobyt a kupní síla. To je jedna věc. Druhá věc, druhá stránka spočívá v tom, že ty rodiny všechny se snaží nakupovat co možná nejlevněji, protože čím levněji své produkty koupí, tím větší je jejich kupní síla. Tedy na jedné straně chtějí to nejlevnější z dovozu a na druhou stranu si zvyšují příjmy vývozem a tím si eh, zdvojnásobují svou kupní sílu. A toto je, myslím, také základ VTO, to, ta část Aid for Trade, eh, vlastně přesně toto chce, abychom podporovali pracující v té oblasti, aby měli dobré vzdělání, dobrou kvalifikaci a mohli nabízet produkty, které budou úspěšné nejen u nich, v jejich domovské zemi, ale i mimo. Ptám se zejména na ty cíle udržitelného rozvoje. Číslo dvě, tady se jedná o udržitelné potraviny, zemědělství, jak můžeme zajistit, aby zemědělství produkovalo za podmínek, které si mohou lidé dovolit. Číslo šest to je otázka vody, čističek, odpadní vody, odstraňování odpadů. To má velké dopady na Eh, kvalitu a délku života lidí na venkově i ve městech a číslo 7 obnovitelné zdroje energie. Dokážete si představit, že bychom v těchto programech nalezli nové eh, klíčové body a investice, tak abychom podpořili zejména venkov, menší struktury, malé a střední podniky, zejména rodinné podniky, aby ti převzali tu vedoucí pozici. Stručně eh, děkuji za vaše vaši přednášku, čili <clears throat> vy jste tady hovořil o novém multilateralismu, ale kde vidíte nějaké příznaky toho, že určitě státy nebo nějaké jiné síly budou pro. Já si myslím, že vidíme víceméně opak. Nyní eh, se rozhořel eh, spor mezi velkými hráči Spojenými státy a Čínou. Eh, Evropa hovoří o multilateralismu, ale v podstatě uzavírá bilaterální smlouvy o eh, těch eh, rozvíjejících se zemích. Také můžeme říct, že jsou protagonisté, čili kde vidíte tedy zdroj tady toho? Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu doktoru Kytuji mu za to, že mezi nás zavítal. Já bych slušně zareagovala na eh, tu zprávu jako takovou. Asi to nebude překvapením, to, co řeknu, protože my jsme to řekli už v Ženevě. My si vysoce ceníme UNCTADu, eh, jeho práce, znalostí a také trvalou angažmá pro rozvoj v rozvojových zemích včetně tedy LDCs. Eh, my bychom tady respektujeme tuto zprávu, nicméně máme určité eh, obavy, které jsme už eh, vlastně prezentovali v Ženevě. Ten celkový kritický tón zprávy je politování hodný a není nám jasné, Eh, proč se analyzuje eh, obchodní dynamika po druhé světové válce v 50., v 60. letech a tak dále. Přičemž se měla soustředovat na trendy v roce 2018. Pokud se týče ekonomického rozvoje v digitálním světě, eh, zpráva je na mnohých místech kritická, k eh, digitálním platformám, eh, která byla už vyjádřena dříve mm, na různých fórech a eh, de facto je na zemích, aby se rozhodli, zda budou nebo nebudou závěrem mezinárodní dohody a domnívám se, že zpráva je také nevyrovnaná v tom, že se hodně soustředuje na hrozby a málo se soustředuje na pozitivní příklady šancí. Bohužel není to poprvé, co se setkáváme eh, se zprávou s určitou, už hm, jaksi poněkud eh, ideologicky je ovlivněná a snaží se hodnotit. Bylo by dobré, kdyby do příště se za, eh, soustředila na eh, skutečně objektivitu. Interní revize by možná měla se postarat trošku o koherentnost a možná také přehledové eh, dokumenty by mohly mm, být na ně kladen větší důraz. Já se omlouvám za kritické poznámky, ale my jsme dospěli k závěru, že je třeba to říci. Děkuji. Já bych možná začal odzadu. Ano, já eh, jsem toto opravdu slyšel už dříve a také už jsem na to reagoval. Já eh, předsedám organizace, která má pět divizí, a vydává zhruba 10 výročních a důvěryhodných publikací. Moje <clears throat> v oblasti digitální ekonomiky je naše výroční digitální zpráva, eh, kterou už několik let vydáváme. My jsme eh, vůdčí instituce v rámci OSN, která pomáhá rozvojovým zemím vyrovnat se s digitální eh, propastí. <clears throat> provádíme diagnostické studie, eh, nakolik je ta či ona země eh, připravena na to, aby mohla začít investovat do digitální ekonomiky, eh, která má tady, nakolik má připravené lidské zdroje a tak dále, regulace o ochraně soukromí, ochraně dat, elektronické systémy, plateb a podobně. O tom musíme hovořit, analyzovat to. Tato eh, zpráva o obchodu v podstatě mm, je takovou kritic, kritickým makroekonomickým pohledem. Není na nás, abychom doporučovali některé postupy, to asi ne. Jestliže někteří čtenáři našich zpráv eh, říkají, že eh, je to v podstatě negativní, ale já musím říct, že my se skutečně snažíme, aby se zvýšil eh, počet eh, nebo množství zdrojů, které budou vplývat do této digitální ekonomiky. A na tom pokračujeme eh, skutečně průběžně. Ano, <clears throat> my, jestliže tedy někdo říká, že hodnotíme vývoj jednání e-commerce na Půjde VTO a že tedy zasahují, do něčeho, co bychom mohli, tak to opravdu eh, musím eh, odmítnout. Jenomže my se zabýváme některými oblastmi, které se toho také týkají. A my tady skutečně eh, hovoříme o různých nedostatcích, o rozvoji obsahu a tak dále. Těmi hlavními hráči tady jsou mezinárodní eh, elektronické platformy. A odpověste si sami, jsou reprezentovány vládami, anebo je třeba, aby pro ně byla vytvořená platforma, aby byly tady součástí těch vyjednávání o e-commerce. Dobře. A nyní další připomínky. Eh, tak především děkuji za pozitivní poznámky. Hodně se hovoří o reformě obchodu, reformě VTO a tak dále. Reforma je nezbytná. Ale různé země a různí vyjednavači hovoří o reformách, ale každý má na mysli něco trošku e, něco jiného. Někteří se zaměřují pouze na e-commerce, jiní říkají, e, od, musí se to odvíjet od závěru eh, z Doha. Jiní říkají, je třeba se zaměřit více na duševní vlastnictví spíše než trh a tarify. A já si myslím, že eh, ta největší výzva pro VT už tady byla eh, zmíněna. A sice obrana multilateralismu ze strany zemí slábne. můžeme se domnívat, že je to jakési znamení doby. Ale ono to vlastně ukazuje mm, také, že ten eh, multilaterální proces eh, možná mu nevěnujeme eh, dostatečný prostor. Musíme identifikovat slabiny, které by mohly vést k skutečné reformě. My o tom hovoříme už 15 let. E, v podstatě <clears throat> VTO je výsledkem havanských dohod, které měly chránit rozvojové země. Dá se říci, že máme za sebou určitou e, globální éru a Teď je třeba, abychom se zamysleli na tom, nad tím, kde mm, jsme udělali chyby. A já bych eh, k tomu dodal ještě dva argumenty. Je pravda, že velká data, biometrická data a to skutečně eh, je výzva pro soukromí, eh, diktátoři to určitě budou chtít zneužívat, ale hm, samozřejmě eh, eh, je to omezováno možnými kapacitami. Můžeme tady hovořit o světových eh, standardech, ale asi to nebudeme moci vynucovat. A za druhé, zasahování strany vlád závisí na jejich schopnostech. A my jsme to vlastně toho byli svědky v minulých týdnech. No a hm, eh, ještě poslední věta. Eh, děkuji vám tedy za tuto příležitost vést dialog, že jsem se mohl doslechnout o vašich sentimentech, o vašich pozitivních a negativních eh, <clears throat> postojích. A je to věc kolektivní, důležitá pro celý svět a učíme se o tom dohromady spolu hovořit. Many times to our, our, um... Já bych chtěla poděkovat kolegům a také našemu eh, klíčovému zpravodaji doktoru Kitojmu. Eh, děkuji vám, kolegové, za vaše vynikající příspěvky a také zajímavé otázky, které tady zazněly. Děkuji vám, pane Kitoje. A abychom uzavřeli eh, tuto část zasedání, chci říct, že my jako Evropská unie jsme eh, největším partnerem v mezinárodním obchodě, ale tento mezinárodní obchod musí být eh, spravedlivý, čili eh, jeho přínosy musí být jednoduše spravedlivě rozdělován mezi zeměmi, mezi země světa. A musím říct, že eh, pan Kituji se tedy vyslovil velice kriticky na adresu elektronického digitálního obchodování a já věřím, že nám poskytl eh, mnoho materiálu k přemýšlení. Děkuji vám.